chers collègues je vous propose de reprendre nos travaux et sans plus tarder puisque nous avons un ordre du Dámy a pánové, navrhuji pokračovat v naší činnosti, protože máme velmi nabitý program a velmi málo času. Jura Steinruck dostane slovo a bude informovat o jednání s radou v rámci trialogu o programu pro sociální změny a inovace, program PSCI. Zdá se, že ten název momentálně asi se měnit nebude. Jde o inventarizaci situace. Měli jsme to už na programu jako poslední bod dnes dopoledne. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Eh, chtěla bych jenom vyzvat kolegy a kolegyně a informovat je o následujícím. My jsme opakovaně vyzývali komisi, a to v rámci iniciativy, aby aktualizovali rozhodnutí k pilíři EURES. Já jsem telefonovala v pátek komisaři, text byl zveřejněn teprve včera a zdá se, že s tím stále ještě jsou problémy. Takže dnes nebo zítra znovu budu kontaktovat příslušného komisaře, zatelefonuji mu a v rámci tohoto telefonátu potom uvidíme, jak dále budeme vás informovat, ale nyní má slovo paní zpravodajka. Prosím. Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyně. Zaprvé bych chtěl jak bych chtěla říct, že to je velice, velice důležité, že my všichni se ubíráme stejným směrem, to je výsledek z našeho trialogu, že všichni usilujeme o společný kompromis a že ho všichni podporujeme. To mě velmi usnadnilo práci pravodajky, protože právě na straně rady tato jednání probíhala velice, velice těžkým způsobem. Poslední čtvrtek jsme probírali kapitolu mikrofinancování a sociální podniky a tuto jsme před, kapitolu jsme předběžně ukončili. Máme pozitivní výsledky, celkem 45 rozdí, je podíl pro na mikrofinancování a sociální podniky. Na tom jsme se mohli dohodnout. A stejně tak, co je důležité, že směřování této osy směrem eh, k, vým, k, k, k, k osobám, které jsou vyčleněny a to je velice důležitá věc a to stejně tak cestou monitoringu a tréninku, cestou Evropského sociálního fondu. Jednali jsme také o právním aktu, který představuje pro parlament prioritu a dále to byla horizontální otázka, kterou jsme nechtěli odložit, protože se domníváme, že v celkovém jednání to představuje velice důležitou otázku pro nás všechny. Pozice rady v tuto chvíli je odmítavá. Povedeme ovšem další diskusy a budeme muset počkat, jak se ty diskuse budou vyvíjet dál. Dále jsme začali v minulém týdnu kapitolou Euras. Bohužel z mého pohledu postoj rady je velice složitý, protože daleko lépe by se argumentovalo, kdybychom si vyměňovali argumenty, ale tady se pouze neustále odkazuje na pozici komise a tady je těžké vzájemně se přiblížit na argumentativní úrovni. A já se domnívám, že my jako legislativní orgán musíme parla- my společně s radou musíme tedy najít společné kompromisy. Důležitým pojitkem zde pro nás je rozdělení, procentuální rozdělení a hranič příjemční partnerství. Ovšem i to i zde nedošlo k žádnému kroku směrem ke zblížení. Paní předsedající, už se hovořila také o předpokládané reformě EURES a na tom či onom místě dochází k určitému překrývání s naší osou EURES a i my jako zpravodaj za parlament jsme udiveni, že, výsled, že jsou zde předjímány výsledky jednání. Existuje zde ještě jeden bod, o kterém bych se chtěla zmínit, protože se domnívám, že, protože to byste na mě velice rozhořčila a zmátla. A sice pokud se podíváme na pozice všech zpravodajů a výborů mimo tento parlament, tak to působíme, že parlament by neměl vůbec žádné tušení o EURES. A já doufám, že komise v rozhodnutí určit víc bude respektovat rozhodnutí a know-how parlamentu, protože tady se jedná o spolupráci. Byly to informační rozhovory 2012 o nové reformě EURES s IGR, s koordinačním výborem. A já se domnívám, že komise velice dobře naslouchala, co zde jednací partneři řekli o návrzích parlamentu a přímo naopak řekli, že parlament je daleko blíže k praxi a k realitě, co se týče tohoto partnerství. Děkuji vám. Merci. Est-ce que... Děkuji vám. Ano, bylo to skvělé schrnutí, zdá se, že nechcete to komentovat. Podle příslušných postupů týkajících se našich vztahů s komisí. Mohu také navrhnout, aby se zapojil celý výbor, aby byl informován o stavu tohoto jednání a jak zpravodajka náležitě uvedla, dodrželi jsme náš jednací mandát. Tím jsme tedy uzavřeli tento bod našeho programu jednání a dostáváme se k bodu číslo 10 jde o projednání návrhu zprávy. naší kolegyně Danuty Jazovecké. Jde o směrnici o vysílání pracovníků. A dáváme slovo paní Jazovecké. Dzień dobry, pani Dziękuję, paní przewodnicząca. E, po 16... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Po téměř 16 letech stávající směrnice 96 lomeno 71, tedy směrnice o vysílání pracovníků, v březnu letošního roku komise předložila návrh směrnice, který se týká konkrétně této směrnice, tedy 96 lomeno 71. Paní předsedkyně, obávám se, že hovoříte příliš rychle a to nám zase tolik času neušetří. Prosím, můžete hovořit lehce pomaleji, tak to se to bude lépe tlumočit a bude to srozumitelnější. Ano, omlouvám se, samozřejmě. Takže v březnu Evropská komise předložila návrh zprávy, která se týká provádění směrnice 9671 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Takže po nějakých 16 letech zkušeností víme, jak je důležité chránit naše pracovníky, naše zaměstnance a zajistit rovnoprávnost tohoto procesu. Krize v současné době více než jindy má dopad na tuto kategorii pracovníků. Tito pracovníci velice často jsou příkladem takzvaného sociálního dumpingu. Chci tedy zdůraznit jednu věc, a to sice tato směrnice se týká svobody poskytování služeb, nikoli volného pohybu osob. To je věc, kterou se snažíme zdůraznit v rámci prvního pozměňovacího návrhu, tedy svoboda poskytování služeb. Základem by měla být minimální mzda. Minimální mzda v dané zemi, kde eh, je, která je příznivější pro daného vysílaného pracovníka a Eh, sociální dávky by se měly odesílat zpět do země původu. Sociální partneři, vláda by se měly rozhodnout, jaké budou takovéto minimální podmínky, takže neměli bychom potom hovořit o sociální dumpingu. Další velice důležitá věc je, že vysílání pracovníků je velice důležité při přeshraničním poskytování služeb a pohybu. Více než Jeden milion eh, evropských občanů tady toto řešení využívá, tedy vysílání pracovníků, zejména Poláci, Francouzi a Němci. Myslíme si tedy, že směrnice by měla chránit vysílné pracovníky, a to zejména v současné době krize, kdy Eh, potenciál a konkurenceschopnost jsou určující pro určitou míru zaměstnanosti a mohou také vést k vytváření nových pracovních míst. Po nějakých eh, v zásadě desítkách setkání se sociálními partnery, veřejných slyšení, po analyzování případů, kdy docházelo k porušování legislativy, víme, že jsou zde celé eh, různé příklady, například Flamenville, kdy víme, že došlo k pospisu služby o poskytování služeb, ale následně byly podepsány individuální pracovní smlouvy v rámci přeshraniční, přeshraniční práce. A nebylo to zcela legální. Tedy, co se snažíme říci, již byly zaznamenány případy poskytování práva a práv pracovníků jako takových, třeba, že ty případy nebyly zase tolik početné, tak bychom měli tuto směrnici znovu analyzovat a nalézt taková řešení, která umožní tomuto porušování zákona do budoucna zabránit. Proto já jsem se rozhodla soustředit na takové části, na takové prvky, které zvýší přístupnost k informacím, právní jasnost, právní přehlednost a uplatňování daných opatření v rámci správní spolupráce ale také by to měly být motivační prostředky pro zaměstnavatele a majitele podniků. Zkušenosti, které jsme získali, ukazují, že články 3, 5, 9 a 12 a také kapitola 6, která se týká postihů, tak toto jsou právě ty nejvíce kontroverzní části. Co se týče článku 5, tak myslím, že problém, který souvisí s vysíláním pracovníků, se nevztahuje jenom na nekalé zaměstnavatele. E, mnoho případů porušování zákonu právě souviselo s případy, kdy nebyly žádné informace o podmínkách zaměstnávání. Došlo tam tedy mm, do jisté míry k případům nedbalosti. Na jedné straně všichni se shodneme na tom, že zvýšení přístupu k informacím je velice důležité na druhé straně nemáme debatu o tom, kdy, jakým způsobem bychom toho měli učinit. Já vím o různých případech eh, řádných zaměstnavatelů, kteří přesto mají problémy. A to sice proto, že určité systémy na trhu práce nejsou zcela jasné, nejsou dostatečně transparentní. Proto já navrhuji určitá řešení v tom původním návrhu komise, která podle mne by mohla pomoci dosáhnout toho, o co nám jde. Za prvé, Eh, měl by být jednotný zdroj informací v každé členské zemi. Měla by být jedna národní webová stránka, kde by měl být uveden seznam podmínek zaměstnání v členské zemi, které jsou důležité. A tyto podmínky, které by měly být uvedeny na těchto webových stránkách, by měly být univerzálně všeobecně uplatnitelné toto by mělo zajistit jasnost informací. Já vím, že jednotlivé členské státy mají různé, členské, různé systémy a to v zásadě vede k situacím, kdy určitá řešení jsou volitelná, respektive volitelná ze strany sociálních partnerů i národních orgánů a potom v důsledku toho se jenom velice obtížně definují takové podmínky, Eh, zaměstnání, které jsou povinné. Čili když říkáme, že bychom měli vytvořit určitá pravidla, měli bychom proto vytvořit podmínky, tak aby oni měli dostatečný přístup k těmto informacím. Zároveň je důležité, aby ty informace pro zaměstnavatele a poskytovatele služeb byly k dispozici rovněž byly k dispozici v angličtině a také v ostatních jazycích, zejména s ohledem na profil vysílaných pracovníků v té které zemi. Jak jsem již řekla, co je velmi důležité, důležitá je jasnost a jistota z právního pohledu. To se týká zejména článku 3 a 9. Článek 3 hovoří o pravidlech, která nám pomůžou vůbec definovat, zase se jedná o vysílání či nikoliv. Komise tady uvádí dvě kritéria. Eh, jednak způsob, jakým je realizována daná podnikatelská aktivita zaměstnavatelem a další část se týkala dočasné povahy tohoto zaměstnání. Ovšem, tento eh, seznam kritérií není vyčerpávající. A vzhledem k tomu, že oba dva seznamy mají za cíl eh, představení zákazu pro snížení různých mezer a také se snaží zabránit postihování řádných zaměstnavatelů, tak já bych navrhovala vložení uzavřeného seznamu takových kritérií, protože otevřený seznam e, narušuje právní jistotu. My v rámci naší zprávě také e, nech, chceme zrušit takzvané proměné kritérium, protože e, co se týče článku 3.1a a 3 1b, tak mm, tam to není zcela jasné. Je potřeba si uvědomit, že taková kritéria by měla být, měl by se na ně pohlížet jako na příklady a e, situace by se měla řešit případ od případu. Dále e, vysílání to není národní fenomén, to je způsob realizace nadnárodních aktivit, nad přeshraničních aktivit. Co se týče článku číslo 9 a určitých kontrolních opatření, včetně uzavřeného seznamu kontrolních eh, opatření poskytovaného Evropskou komisí, tak kromě tohoto seznamu máme další seznam opatření, jako třeba notifikace která by se měla poskytnout na počátku poskytování služeb v nejzaším případě a měly by být poskytnuty určité dokumenty a stejně tak v překladových verzích v takových případech, kdy jsou poskytovány služby. Čili je potřeba vzít v potaz, že co se týče toho uzavřeného seznamu prezentovaného komisí, tak měli bychom mít možnost to poněkud měnit, co se týče těch jednotlivých kritérií. Já se domnívám, že velice důležité je předem ovšem sdělit e, cíl kontroly. A také jsem velice otevřená, co se týče jiných, e, vkládání jiných nových kritérií, která nám umožní uzavřít ten seznam, ale na druhé straně také nám umožní definovat, zda došlo k porušení práva a pravidel. Co se týče kontroly a dohledu, tak bych chtěla zdůraznit, že přijímající členská země by měla být možnost monitorovat a ověřovat, zda vysílání pracovníka probíhá v souladu s pravidly. Ale rozhodně by nemělo vést k tomu, že budou odrazovat čestné zaměstnavatele. Proto já navrhuji v článku 10, který hovoří o dohledu a o kontrolách, tak tam také navrhujeme, aby se vypracovávaly postkontrolní zápisy. Také je důležité, aby ta, ty kontroly byly založeny na rizicích. Toto také navrhujeme. Kromě kontrolních opatření, postihů a sankcí navrhuji také určité motivující nástroje, které Věřím, že budou vítány. Na základě nizozemského příkladu navrhujeme takový takzvaný široký seznam čestných zaměstnavatelů. A nyní se dostávám k jedné z nejvíce kontroverzních otázek, a to je článek 12, který hovoří o solidaritě a odpovědnosti. Tak tady bych chtěla uvést proč jsme se rozhodli vyškrtnout tady tento institut z návrhu směrnice. To, že to bylo vyškrtnuto, určitě neznamená, že solidarita a odpovědnost eh, na národní úrovni není správná. To vyškrtnutí znamená pouze to, že jestliže chceme eh, vkládat odpovědnost založenou na solidaritě jenom pro ty firmy, které vysílají pracovníky, a zejména v těch členských státech, kde ten systém neexistuje, to může mít negativní dopady na e, poskytování služeb a také to může narušit konkurenceschopnost dané společnosti. Samozřejmě e, možní příjemci služeb, jestliže si musí rozhodnout mezi eh, domácím či zahraničním poskytovatelem služeb, kde tato odpovědnost založená na solidaritě se musí aplikovat, tak spíše se rozhodnou, že podepíšou smlouvu s místním, s domácím dodavatelem. Takže svoboda poskytování služeb by byla ohrožena a představovaly to bariéry zejména pro nové firmy. Zároveň tady tento institut odpovědnosti založené na solidaritě není vždy přínosný ani pro vysílané pracovníky. A mm, to musíme mít na paměti. Takže pokud eh, by článek 12 měl chránit pracovníky, tak by měl chránit ty pracovníky, kteří jsou skutečně vysíláni a ne ty, kteří jsou jakoby eh, na volné noze nebo kteří jsou zaměstnanci nějakých eh, fingovaných firem. Tady k tomuto existují už různé názory, co se týče tady tohoto systému odpovědnosti. A mělo by se to týkat všech firm na trhu, protože oni velice často obsahují národní mechanismus toho takzvaný ten due diligence, tady ta náležitá kontrola. A ne vždy tyto stávající systémy ne vždy jsou perfektní. Velice často také bylo to spochybňováno již v rámci Evropského soudního dvora. Takže já jsem proti tomu, aby se sem zaváděl tady tento typ vzájemné odpovědnosti v tom smyslu, jak to, jak to představuje komise, jenom pro ty firmy, které vysílají pracovníky, protože to je velice nekonvenční. Já tedy doufám, že v rámci vzájemné debaty najdeme třeba jiné alternativy, které nám lépe umožní chránit práva pracovníků. Takže děkuji a spoléhám na vaši podporu. Závěrem ještě dvě důležité věci, které bych chtěla zmínit. A to sice výměna informací mezi členskými státy a přeshraniční provádění sankcí a postihu. Takže co se týče té první věci, tedy administrativní spolupráce, to jsou články 6, 7, 8 a 18, kde se vymezují zásady administrativní spolupráce, tak v tom návrhu komise jsou stanoveny určité časové lhůty, 24 hodin jako reakce v těch eh, kritických případech a dva týdny je lhůta standardní. Komise také navrhuje aplikaci systému IMI pro výměnu informací mezi státy. Tento systém se momentálně testuje a byl velmi pozitivně hodnocen jako nástroj pro rychlou a bezpečnou výměnu informací. V článku 7, tak moje hodnocení článku 7 je takové, že tam se definuje úloha členských států jako poskytovatelů informací ve velmi širokém smyslu. Ve zprávě se navrhuje rozšíření lhůt pro poskytování informací a já tam navrhuji tři typy lhůt. Jednak tedy ty nouzové případy, tři pracovní dva týdny pro ty standardní případy a dále jeden měsíc. To by se vztahovalo na ty situace, kdy uh, je vyžadována určitá kontrola nebo ověření ze strany inspektorů. Také navrhujeme Eh, zavedení povinného využívání systému IMI tam, kde to je proveditelné a reálné. A to i navzdory tomu, že nejsou uzavřeny nějaké bilaterální smlouvy. Také navrhujeme určité mechanismy pro to, aby byly vymezeny principy spolupráce. Ale vzhledem k tomu, že ten mechanismus je velice kladně hodnocen, tak já Skutečně se těším na vaši účast na pracovním obědě, který pořádáme pro členy našeho výboru a výboru IMCO, kde bude prezentován systém IMI. A já doufám, že dnes, nejpozději zítra, naleznete podrobnější informace ve svém e-mailu. Co se týče provádění sankcí a postihů, to je kapitola 6 tak to je kapitola. Že brak harmonizací kar... To je něco, co se také týká velice toho výboru Jury, kde potřebujeme jejich stanovisko a my se obáváme, že míra harmonizace, co se týče správních postihů v Evropské unii, tak eh, ono je to tak, že ve dvou členských státech vůbec žádné takovéto eh, pokuty neexistují, což by nám zabránilo provádět takovéto sankce, takovéto postihy v tom nadnárodním kontextu. A já doufám, že co nejdříve k tomu dostaneme stanovisko výboru jury. Abych to tedy schrnula, tak bych vám chtěla říci, jaké jsou tady časové lhůty. 13. prosince, to je lhůta pro pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy se budou pro pro 23. až 24 ledna, kompromisní výbory dále 20. února a konečně hlasování v našem výboru 21. února 2013. Také dále bych chtěla upozornit na datum 6. prosince, kdy ten den EPSCO představí zprávu o postupu práce na radě. Tam bude jenom taková orientační rozprava a měli bychom se tam dozvědět, jak postoupila vyjednávání v oblasti vysílaných pracovníků. Takže já vám všem velice děkuji za vaši práci, za vaše úsilí a spolupráci. Vím, že tohle je hodně složitá směrnice, také poněkud kontroverzní směrnice a já bych chtěla apelovat na takový poněkud e, střídnější přístup. E, my jsme už se setkali se stínovým zpravodajem, jsme hovořili o tom znění představovanému komisí. Já bych chtěla poděkovat mým kolegům, kteří se účastnili těchto debat, těchto setkání a skutečně doufám, že tato dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat. A nyní se těším na vaše poznámky a připomínky. Děkuji. Euh, merci Madame la rapportrice. Je, je précise simplement les éléments. Děkuji vám, paní zpravodajko. Co se týče časového harmonogramu, tak to je něco, o čem musí rozhodnout výbor. Mám zde celou řadu řečníků přihlášených do rozpravy, to je jasná věc, ale opravdu si musíme udělat pořádný čas pro rozpravu. Já nyní přečtu jména ze seznamu řečníků, aby nedošlo ke zmatkům, abychom to celé mohli zorganizovat protože jsou zde i časová omezení. A potom bych eh, také chtěla dát slovo panu Hutchinsonovi z výboru regionu, který je zpravodem tam, a panu Silvovi za komisi. Jménem stínových zpravodajů je zde přihlášen Steven Hughes, Nadia Hirsch, Elizabeth Schroeter a Thomas Hendel za jednotlivé politické skupiny Thomas Mann, Jutta Steinrücken, Jani Turonen, která také píše stanovisko ve výboru IMCO, Evelyn Regner, Filip Benjan a pan Glazovský. Takže prosím, řekněte, co máte na srdci. Přeskočila jsem někoho, nebo chce někdo ještě na seznam řečníků? Není tomu tak. Ryba, Ferkas, McIntyre. A z koordinátorů někdo? Koordinátoři nechtějí. Nebo chtějí? Ano, dobře, tak píšu si a potom ale uzavřu seznam řečníků, abychom mohli přidělit řečnickou, řečnickou doby. Takže pan Eury se nehlásí. Dobře, takže jsem připsala paní McIntyre a pana Farkaše. Tím mám pokryté všechny řečníky. Takže má slovo pan Steven Hughes. Thanks, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji paní zpravodajce. My už jsme se setkali a ona ví, že tam je celá řada bodů, na nich se neschodneme a je tam, jsou tam poměrně veliké rozdíly v některých názorech na důležité aspekty této směrnice. Ale jedna věc, na které se shodneme, je, že je potřeba zajistit co největší právní jistotu u tohoto textu, který předkládá komise přičemž komise tady neposkytuje tu dostatečnou právní jistotu, takže je na nás, abychom formou pozměňovacích návrhů a diskusí v našem výboru se pokusili tento text vylepšit. Je tady celá řada citlivých otázek u tohoto bodu. Spravodajka sama hovoří o tom prvním pozměňovacím návrhu, zmínila to již v úvodu. A Mm, některé z těch citlivých aspektů jsou mm, skutečně poměrně kontroverzní. Jedna eh, z problémů při vnucování této směrnice byla právě i celá řada těch rozsudků Evropského soudního dvora. Začalo to rozhodnutím v případě Laval před několika lety. Možná si vzpomínáte, o co tam šlo. Soud tam řešil na jedné věc straně svobodu pracovníků pohybovat se v rámci Evropské unie, na druhou stranu eh, svobodu poskytovat přeshraniční služby. A ta skutečnost, že soud se přiklonil spíše ke svobodě poskytování služeb, vyvolala určitou kontroverzní reakci, ale ono se to tady objevuje i v tom úvodním ustanovení číslo dvě, kde paní zpravodajka hovoří o tom, že potřeba klást důraz na svobodu poskytování služeb, zatímco komise spíše vychází z toho, že je potřeba mít na paměti volný pohyb osob. Takže už toto představuje určité problémy. Je tady přihlášený hodně řečníků, takže já se zkusím zaměřit skutečně jenom na ty hlavní body, kde se neschodneme a na kterých budeme muset v našem výboru dále pracovat. Bych začal článkem dvě Definice také velice důležité v odstavci D tohoto článku při definování nadnárodního poskytování služeb. Tady musíme velice jasně definovat eh, odkazy na článek 49 a 51 smlouvy. To je jedna věc, kterou opravdu potřebujeme. Dále také tady podle mě v tom článku 2 potřebujeme nový odstavec F, který by převzal to znění ze směrnice z roku 96, kde by se lépe definovalo, co to je hostitelský členský stát, opět abychom výrazně zvýšili míru jistoty k tomuto bodu. Dále myslím, že tam v textu také potřebujeme nový článek 3 o oblasti působnosti této směrnice. Například potřebujeme vyjasnit vztah mezi eh, směrnicí o vynucování, směrnicí o vysílání pracovníků z roku 96 a ještě tou další směrnicí, která se týká e, dočasné agenturní práce, zejména ta ustanovení týkající se rovného zacházení. To také musí být velice jasně vymezeno v rámci směrnice o provádění. Je potřeba velmi jasně říci, tady tato směrnice o provádění, jakým způsobem se bude vztahovat na příslušníky třetích zemí. Co se týče článku 3, tak ty aspekty týkající se provádění a monitoringu. Eh, tak co se týče těch aktivit prováděných eh, jednotlivými podniky, potřebujeme konkrétní seznam opatření, seznam kritérií, který nebude vyčerpávající, což je zcela v rozporem s názorem zpravodajky. Dále, paní zpravodajka řekla, že přivítá zahrnutí nějakých dalších bodů a jedna z věcí, kterou já bych chtěl navrhnout, je hovořit tam o procentu eh, obratu, který je generován v zemi původu. A na základě toho bych právě činil rozhodnutí administrativní komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení, což je něco, co již existuje. Dále článek 3, odstavec 2, tady to kritérium pro vyhodnocení z toho, zda vysílaní pracovníci automaticky provádějí práci v jiném členském státě, tak tady je velice důležité, aby ten seznam nebyl vyčerpávající. To je prosto zásadní věc. Opět, rádi bychom přidali některé věci do tohoto seznamu a to konkrétně do této sekce textu eh, chtěli bychom doplnit následující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 Pokud tohle to není úplně jasné, tak myslím, že bychom tady mohli eh, také dát odkaz na sálový dokument číslo jedna, protože eh, myslím, že by to jinak mohlo spadat po článek číslo jedna, a máme tady eh, nebezpečí v tom, že tady byl narušen princip země původu. A je tady tedy nebezpečí v tom, že nebudou náležitě aplikovány práva a řády té země, kde se provádí tento Potřebujeme nový odstavec 3. Potřebujeme nový odstavec 3 a to by byl seznam kritérií, která budou určovat, zda někdo je OSVČ v přijímajícím členském státu. Spravodajka se tedy vztahovala k tomu, že je to jedna z oblastí, kde zneužití nastává nejčastěji. A tady bychom se tedy měli snažit naprosto jasně v textu specifikovat, o co jde. Stejně tak potřebujeme nový článek 4, což je seznam práv zaměstnanců a to by například znamenalo cestování, ubytování, stravování a tak dále. Tedy jako základní práva pro vysílané pracovníky. Še, potom 5, 6, 7, tam máme malé pozměňovací návrhy, ale ty nejsou až tak moc závažné. Potom článek 9, národní kontrolní opatření. Tak tady už se domnívám, že je třeba vyjasnit, že seznam eh, úředních předpisů a kontrolních opatření nesmí být fakultativní, tedy musí být přesně specifikováno, že jsou to správní předpisy a kontrolní opatření, která musí ve smyslu eh, směrnice být uvalena. A potom velký význam má také článek 12, který se týká obec společného, společné odpovědnosti. A to se vztahuje také na spolupráci mezi členskými státy a tady se jedná o eh, směrnici 96. Spravodajce jsem dal exemplář korespondence se svými vlastními odbory GMP a také Siemens. A na druhé straně to byl Siemens. A tady v této korespondenci se jedná o to, že jeden, že, že pro Siemens pracoval jakýsi pracovník eh, v Anglii a bylo tam na místě 17 Poláků, kteří nedostávali tu mzdu, která by jim příslušela. Odbory začaly agovat. A sice tehdy byla uvalena z, z, z, pokuta 2500 eur, nebo ne, 250 tisíc eur. A tehdy odbory měly obrovské problémy s tím, aby našli tento podnik, který je zaměstnával, obrátili se na Siemens a Siemens řekl, nemáme tušení, kdo to, kde to je, kde to je, kdo to je, bez ohledu na to, že existovaly nějaké, nebo musel mít nějaké písemné podklady o té firmě. A tu firmu potom našli v Hamburgu a odpověď byla, to nejsme my, to jste se zmínili a to vzdor tomu, že jméno, adresa a stejně tak jméno příslušné osoby, která v té Anglii působila, byla právě ta osoba, o kterou šlo. Ale to je právě ta situace, které chceme zabránit. A zpravodajka se tímto velice zabývá. Tento případ je samozřejmě velice extrémní, ale i takové věci se mohou stát. Pokud jsou to firmy, které mají pouze schránku, anebo jsou to sub, sub, sub, subdodavatelé a tak dále. V takovém případě se stane, že takový subdodavatel nebo další Eh, další, další dodavatel nedodržuje ty podmínky a předpisy, které, které zde existují. Tedy domníváme se, že tento článek 12 o společné odpovědnosti by tady takto být neměl. Na tady, tady máme různé názory na některé body, A však přesto se domnívám, že budeme moci spolupracovat tak, abychom některé z nich překlenuli ale jsem přesvědčen o tom, že zpravodajka vyjádřila svou připravenost s námi spolupracovat. I my se budeme velice snažit, tak abychom se sešli, sešli někde na kompromisu. Velice děkuji Nadia Hirš a potom Elizabeth Schroeder. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat paní zpravodajce Děkuji také za to úsilí se již předem scházet se stínovými zpravodaji. Myslím, že to bylo opravdu dobré. Aspoň jsme zjistili, kdo zastává jaký postoj. Návrh, který je momentálně předložen, tento návrh zprávy má několik pozitivních stránek, ale v některých věcech zachází příliš daleko nebo zachází dostatečně daleko, proto se vyjádřím některým jednotlivým bodům. Nejprve článek 5. Myslím si, že v této souvislosti to, co máte na mysli, ta webová stránka pro členský stát, že to je dobrý přístup, aby bylo možné nalézat centrálně informace, také to, že ty informace musí být k dispozici v angličtině, to je samozřejmostí. Nicméně zde vidíme ještě slabinu formulačního rázu, protože se tam hovoří momentálně o tom, že dále v nejdůležitějších dalších jazycích. A to může být docela sporné. Co to je nejdůležitější další jazyk? Na jednu stranu to může být eh, jazyk země přijímající, tam, kde bude služba vykonávána, nicméně také země původu pracovníka, ze kterého pracovník eh, pochází a přichází do daného členského státu. Uvedu příklad. Maďarský zaměstnanec prostřednictvím polské firmy odejde pracovat do Velké Británie, tak aby byly k dispozici ty informace také v maďarštině. Myslím si, že to je opravdu ústřední věc, aby zaměstnanec měl k dispozici informace ve svém rodném jazyce. To je něco, co nám velice leží na srdci. Dále články 3 a 9 týkající se kontrolních možností a diskuse o tom, zda seznam má být otevřený nebo uzavřený. Na jedné straně je pochopitelné přání mít uzavřený seznam, znamená to právní jistotu, dovedeme si tuto variantu představit, nicméně by se pak muselo ještě několik věcí doplnit, protože jsme toho názoru, že na takovýto seznam by potom patřily ještě další položky, aby bylo možné nadále mít určité možnosti kontroly. Další variantou je mít ten seznam otevřený, ale tam je potom těžké vědět, co je tedy třeba předložit a co ne. Ale myslím, že bude možnost najít zde kompromis. Potom ústřední téma je článek 12. Myslím si, že vypuštění to je něco, co zachází příliš daleko. Možná bychom měli zvážit, co je naším cílem. Naším cílem je, aby zaměstnanci dostali odměnu za práci a aby eh, byly také odvedeny eh, dávky na sociální pojištění a daně. To je třeba zajistit. A v jednotlivých státech jsou různé systémy, někde se nedělá nic, eh, někde se je doklad o zanedbání péče, Eh, v Německu máme to eh, ručení rukou společnou a nerozdílnou, to také funguje docela dobře. Měli bychom tedy eh, mít před očima cíl, cesta, ta, tu by se měly zvolit členské státy podle sebe, ale možná, že bychom v článku 12 měli jasně říci, že placení mzdy, sociálních odvodů a daňových odvodů musí být zajištěno. Možná, že bychom tam mohli využít jinou směrnici, což je směrnice 2009 lomeno 52, článek 6, který se, která se týká práce na černo a nelegálních migrantů. Tam je to zcela jasně uvedené, že je třeba těchto cílů dosáhnout, tedy že pracovníci mají právo na to obdržet odměnu a aby byla za ně odvedeny sociální poplatky a daně. Takže možná bychom se spíše měli shodnout na tom cíli než na metodách. Ale já se těším na živou diskuzi, myslím si, že to je komplikovaná problematika, víme to, nicméně je to také nezbytné, nalezné, dobré řešení. Já vám děkuji. Elizabeth Schröter, puis Thomas. Uh... Paní Schroeter a pak Tomas Hendl. Ano, děkuji velmi. Za prvé bych chtěl vyjádřit svůj dík zpravodajce za předběžná jednání, neboť to byla celá spousta času, kterou jsme společně strávili, abychom věci prodiskutovali. A domnívám se, že to bylo velice důležité, protože jsme tím také se mohli hlouběji ponořit do problematiky. Pro mě, jako jednu z těch, která se zabývá touto věcí už dlouhou dobu, je jednou z centrálních otázek této směrnice to, jaký je vztah mezi původní, respektive k té původní směrnici, která dosud platí. A tady je důležité, má být pozměněna, tak v takovém případě, proč rovnou nepozměníme směrnici, tedy tu původní, anebo zda má být pouze lépe implementována, jak to říká komise. V takovém případě by to nemělo vést k tomu, aby byla pozměněna nepřímo. A tady na tomto místě máme naprosto jasno v tom, že všechny ty věci, které jsou důležité v té vymáhací části, představují ty základní důvody. A to je to, co musí i nadále platit v té, i z té první linie. To znamená, že ta současná směrnice, ta implementační směrnice musí, musí mít za cíl, aby zlepšila praxi a nikoli, aby vytvářela nové právo. A co si, čeho si tady všímám, mě, kterou, která zná mnohé z těchto věcí a pan News také o, něk- o některých z těch věcí hovořil, tak si uvědomuji, že návrh komise náhle zde roli členských států, v nichž se odehrává práce, definuje novým způsobem a těm členským státům a stejně tak členské státy, které vysílají, náhle získávají novou roli. To je nám známo, protože to je věc, kterou už známe z jiné směrnice, totiž ze směrnice o službách. V rámci Evropského parlamentu na v jsme to odmítli v několika rázných usneseních. To znamená, je tady učiněn určitý pokus nikoli zlepšit praxi, nýbrž opět všechny ty věci předělat a dávat na stůl znova. A tady mohu říct jednu věc, už jsme o tom byli hovořili, a samozřejmě pro ty, kteří znají historii této věci v parlamentu, tak těm je to jasnější než ti, kteří se s tím teprve musí seznamovat. A ráda bych chtěla říct jednu věc. Musíme zde velice dobře dbát na to, a také je to naším cílem, aby role těch členských států, v nichž dochází k práce, byla posílena a aby se zlepšila jejich realizační praxe. A to, jsou, to je cíl našich pozměňovacích návrhů. Neboť my budeme jako parlament koherentní. A pak je tu další věc. A sice, že kontrolní funkce členských států jsou alfou a omegou, kdo se vyzná v praxi a kolegové, kteří se nad tím touto věcí zabývají už po léta, tak už také zažili spoustu věcí v souvislosti s tímto dosíje. A tedy opět zdůrazňujeme, že, eh, že alfa a omega jsou kontrolní opatření a je třeba uzavřít zadní vrátka. Ale Samozřejmě, že pokud budeme mít taxativní výčet, tak v takovém případě to nebude možné, protože to je daleko od praxe, neboť praxi je, že každé, vlastností praxe, že se každý den změní. To znamená možnosti členských států a jejich kontrolní funkce, tak ta, té mohou dostat pouze tehdy, pokud budou flexibilní. To je jediná možnost. V opačném případě nedosáhneme toho, co tato směrnice zlep, sleduje, totiž zlepšit praxi a zajistit, aby článek 3 původní směrnice pro zaměstnance skutečně platil, totiž aby dostávali férovou mzdu. A to tež Stejně tak máme zkreslenou hospodářskou soutěž, protože tako, tato skutečnost také kazí hospodářskou soutěž a z toho je důležité, abychom například v oblasti stavebnictví, jak od zaměstnance a taky i od zaměstnavatele dostala, dostali stanovisko. Oni oba říkají, že my chceme mít férovou soutěž, kde se platí férová mzda. A tím se dostávám ke třem bodům, které z mého pohledu představují dobrou praxi a které touto směrnicí nej, by neměly být spochybněny. Neboť Některé členské státy s tím udělali dobrou zkušenost. Za prvé jsou to bilaterální smlouvy. To je v zásadě podle všeho, co známe, skutečně best practice. A již po léta voláme vlastně, vy, vy, vyzýváme členské státy, které takové bilaterální smlouvy nemají, aby je uzavřeli, protože to skutečně uzavírá celou řadu zadních vrátek. A z tohoto důvodu by bylo velice smysluplné, kdybychom do této směrnice věnovali bilaterálním smlouvám jejich specifický roli. A to je věc, kterou jsme zanedbali. A otázka je, zda to má smysl a zda ty, a bylo by dobré, aby tato best practice byla známa, aby se ostatní členské státy mohly o tom eh, přesvědčit. A dále to je porada pro zaměstnance a zaměstnavatele. I to je věc, o kterém už jsme hovořili. Tehdy to byl takový skromný článek, který jsem pro vás připravila, ale my jako parlament už jsme se na tom jednou usnesli a rozhodli jsme, že toto je v zásadě prvek, který má preventivní charakter. To znamená, daleko menšími penězi můžeme dosáhnout daleko více. A k tomu se v pozměňovacím návrhu také vyjádříme, protože to je jeden z centrálních úkolů k tomu, abychom zase dal jiná zadní vrátka pouzavírali. A to je skutečně dobrá praxe. A v Berlíně se pan kolega o tom už také informoval. A další věc, to je potom článek 12. To je nesmírně zajímavé z toho důvodu, že v těch členských státech, kde máme generální odpovědnost, tam nebyl žádný odpor proti článku 20. Tyto státy říkali, ano, to je dobrá věc, to je dobrá praxe, ale nyní je předmětem diskuse, co s tím dál. Říkáme, buď zlikvidujeme tuto dobrou praxi, anebo naopak neměli bychom využít tuto možnost a toto vymáhání tak, abychom rozšířili tuto dobrou praxi. Pravím, ano, je to správné, bude to těžké pro ty členské státy, kde to ještě neexistuje, ale jak už to bývá s evropským právem hod, to budou muset přijmout a zavést. A tím se dostávám ještě k poslednímu bodu, a to je otázka lhůt, o kterých pohovořila paní zpravodajka. I to je zkušenost z praxe a to je skutečně to poslední, o čem chci teď hovořit. To, co se navrhuje jako lhůty, tak to je naprosto vzdáno realitě potřebujeme naprosto jiné lhůty. Pokud zde navrhujeme lhůty a pokud skutečně chceme mít dobrou spolupráci mezi tím a oním členským státem, které jsou v určitém vztahu, a myslím, že v takovém případě to můžou být, může být tři až pět členských států, které jsou v takovémto vztahu, tak v takovém potřebuji, potřebujeme daleko kratší lhůty. Jinak můžeme na všechno zapomenout a všechno je to pouze věc na papíře. To je tedy to, co jsem v tuto chvíli chtěla říci. Myslím, že nás čeká ještě velice napínavá debata a s napětím čekám na další stanoviska a stanovisko zpravodajky. Děkuji. Eh, Thomas Hendel mal... Thomas Hendel bohužel musel odejít, takže slovo má Tomas Mann a potom Jutta Stein. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji eh, také Danutě ty jsi do své zprávy napsala celou řadu významných věcí, které můžeme podpořit. Potřebujeme více informací, zajistit vyšší transparentnost, eh, situaci konkurenceschopnosti, vznik nových pracovních míst i větší právní jistotu. To vše mohu podepsat. Ale, a já už jsem ti to také eh, poslal v angličtině, potřebujeme mít na závěr vyrovnanou zprávu. Zprávu, která nastolí vyrovnanou situaci, ne tak, aby ty podniky, které vysílají pracovníky, budou zvýhodněné vůči těm zemím, kam pracovníky vysílají. Potřebujeme dobrou rovnováhu. Nejde tady o to stavět proti sobě staré a nové členské státy. Toho se musíme zbavit, tak to nesmí být. Co je důležité, je postarat se o to, že bude zajištěna ochrana zaměstnanců. Ať už je to v těch zemích, kde jsou zaměstnanci vysíláni, nebo v těch zemích, kde lidé pracují, protože i tam se musí dodržovat pravidla, podniky to vše musí zrealizovat. Steven Hughes v této souvislosti už řekl celou řadu důležitých věcí a já si myslím, že je opravdu správné, že tím bude účinná ochrana pracujících, že se řekne, pracujete v rámci jasných směrnic, víte, co vás čeká. A abychom dosáhli toho, že odlišíme ty pracovníky, kteří pracují legálně a ty, kteří pracují nelegálně, kteří se dostávají na taková pracovní místa, nemají tam e, jasné pracovní zabezpečení, mají špatné smlouvy, neví se, jak, jak jsou na tom se zabezpečení a když onemocní, tak někdo řekne, no to někdo zařídí, ale ono to tak není. Zkrátka jde o to se postarat, aby nám podniky dali možnost všechny tyto věci kontrolovat. Elizabeth Schroeter poukázala na to, že náš výbor EMPL s tím již má zkušenost. E, v Evropském parlamentu se odehrála vynikající diskuse. Tehdejší komisař řekl, že kontrolní opatření na staveništích, kde se kontroluje, kdo je oprávněný pracovník a kdo pracuje na černo, kdo podkopává systém, to opatření silné kontroly e, je e, nesprávným vněšováním do volného pohybu pracovníky EU, někdo říká, ale tak to vůbec není. Někdy lidé, tehdy lidé hlasovali, říkají, no možná má pan komisař pravdu, já jsem mluvil se třemi kolegy, kteří stále ještě zasedají v parlamentu, ale zrovna nejsou přítomni na našem výboru a oni řekli, my jsme to všechno změnili. Na našich staveništích už vůbec nepracují domácí pracovníci, oni přichází z zvenčí nebo z Větnamu, z Kambodže a podobně. To znamená, že nás obcházejí. My potřebujeme tedy taková pravidla, kde řekne, musí to celé fungovat, nesmí to být nějaké fiktivní firmy, které mají jenom PO Box. Musí se jasně říci, odkud ta firma pochází a také poskytovat doklady eh, a informace v jazyce, které je rozumět a který lidé potřebují. U článku 9 uvádíš, že Jde o opatření Evropské komise. Ano, to je velmi komplikovaná věc. Souhlasím s Elizabeth Schröter. Nebývá to eh, vždy, že se naše politické eh, frakce shodovaly, ale zde ano. Tato orientace na skutečnost, tím se musíme řídit. Existují vnitrostátní kontrolní opatření, ta tam musí platit a ty se mění. Nemůžeme mít uzavřený seznam, protože neustále vyvstávají nové nové potřeby a my na to musíme reagovat. Takže to je důležité. A potom článek 12, generální eh, ručení podniků. Danuta, ty navrhuješ to celé vypustit. Já si myslím, že to tam musí zůstat, podle mého názoru, protože ono to jde na úkor vysílaných pracovníků. Potřebujeme tyto ochranné mechanismy. A na závěr mi dovolte říci jednu věc. Vždy je pro mě důležité toto. Když Evropě vytváříme politiku vyslechnout stanoviska sociálních partnerů, vzít je na vědomí a uvědomit si, že oni vědí, co se tam děje přímo na, měst, na místě. I zde máme společnou pozici zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě dosavatních zkušeností a to bychom měli zohlednit. Na závěr chci říct si toto. Samozřejmě, Danu, to chceš vyváženou zprávu, která je, má i potenciál do budoucnosti, ale nezapomeňte na nezbytné reagování na realitu na o něch pracovních místech, které nyní vidíme místo, že řekneme, že to všechno zase spochybníme v, nějaké, v rámci nějaké velké akce. Musíme prostě e, podívat na to, jaká je situace a jak prosazovat spravedlnost. A těším se na zajímavou diskusi na toto téma. Alors, euh, Jutta Steinrück, puis euh, Emilie Turunen. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück a pak Emilie Turunen ano, naším cílem musí být, aby mobilita byla utvářena férově a sociálně. A jestliže zde hovořilo hodně německých poslanců, tak se domnívám, že právě u nás v Německu je to velice důležitá věc, abychom eh, měli v Evropě mobilitu pracovníků bez hranic a to je dobré jak pro vysílající země, tak i pro země přijímající. A příslušným způsobem musíme také dbát na všechny. Elizabeth Schroeder o tom hovořila. Máme stávající směrnici, kde vidíme, že v minulých letech jsme viděli, že skutečně tady docházelo k obrovským problémům a bylo zapotřebí skutečně extrémních korektur. Já bych také chtěla hovořit o to téma, protože u mě já jsem měla možnost seznámit se se situací těchto vyslaných pracovníků pohled eh, zaměstnavatelů je také velice důležitý, ale náš fokus musí být namířen především na zaměstnance. Z mého pohledu, jak z komisního návrhu, tak i z vaší zprávy, paní zpravodajko, vyplývá možno, ta možnost, že to zneužívání skutečně bude trošku utlum, bude utlumeno. Co, chtěla bych říct si v té krátké době jednu věc. To tém, Jeden z těch problémů jsou eh, pseudofirmy, které mají pouze poštovní schránku. A to je věc, proti které třeba účinně bojovat. Já tady mám z celé Evropy 50 příkladů na stole, kde právě tento problém se projevuje. Já jsem proti taxativním výčtům kritérií, tak jak je to uvedeno v článku 3 a jak se o tom zmiňujete. Členské státy musí mít svobodu k tomu, aby používaly i jiná kritéria. Z toho potom plynou další důsledky. Musíme také ukázat, co se stane, když někdo obchází tato kritéria. Hovořilo se o informacích. Já se domnívám, že je to skutečně šíleně důležité, aby vyslení pracovníci byli informováni ve své mateřštině. Znám velice mnoho lidí, také dobře vzdělaných, kteří nejsou schopni rozumět anglickým formulářům. A stejně tak a internet zatím není přístupný pro každého. To znamená, musíme se podívat, na koho se obracíme, s kým mluvíme. A můžeme říct, dobře, když si v cizí zemi, tak se podívej na internet. To je poněkud paušální řešení. Gener- tady by, mělo být, tady by měla být odpovědnost generálních dodavatelů, a to ve všech branžích. Mám celou řadu příkladů z celé Evropy, kde, nejen, a kde jsou ty problémy nejenom ve stavební branži, a generální dodavatele a jejich, urč, jejich odpovědnost, jak to píše komise, je daleko slabší než to, co máme u nás v Německu. A proto je pro nás důležité, abychom naprosto jasně napsali, že definice v této zprávě má pouze charakter minimálních požadavků a přísnější národní předpisy musí být povoleny, protože v opačném případě ne, pardon, zpět. Pokud se jedná o ta kontrolní práva v článku 9, i tam jsem také proti taxativnímu katalogu. Tady musí být daná možnost, aby členské státy sami mohly rozhodnout o tom, že budou provádět podrobnější kontroly a nejenom používat vybraná opatření. A pak ještě jedna otázka na paní zpravodajku. Dosud to bylo na vůli členských států, jak, jak jak, která chránit vyslaného pracovníka před vykořišťováním. Tedy je to tak říkajíc jejich intence, ale jednu informaci, kterou mám z médií za Německo, tak v roce 2011 hospodářská škola v důsledku ilegálního zaměstnání a černé práce představovalo 660 milionů eur. Tedy měli bychom tedy vidět také ty tyto škody a měli bychom je minimovat, jak pro své podniky, tak i pro občany v Evropě. Protože pokud tuto zprávu a návrh komise vezmeme tak, jak to je, tak z mého pohledu to bude představovat normální obchodní model v Evropě. A tady je třeba podívat se, pánové, koleg, paní kolegyně a pan kolega, na to, že tomuto musíme zabránit. Mm, Emily Turunen a puis Evelyn Regner. Emily Turunen. Děkuji. Já jsem zpravodajka pro stanovisko výboru Imko, přičemž my na něm právě pracujeme v našem výboru Imko. Už dnes jsme uskutečnili první debatu, čili moje zpráva je vypracována, už projednáváme pozměňovací návrhy a já bych chtěla jen do té diskuse teď přispět za výbor Imko. V první řadě bych chtěla říci, že podle mne náš společný cíl by měl být zajistit rovné podmínky a rovnou ochranu všech pracovníků a posunout se poněkud dále, než je rámec těch jednotlivých národních zájmů. To nechme na radě. My jsme Evropský parlament. My bychom měli zajistit, že z dlouhodobého pohledu tady budou rovné podmínky pro konkurenci a že bude stejná ochrana všech pracovníků bez ohledu na to, odkud pocházejí. To by měl být ten společný evropský rámec. Dále, z dlouhodobého hlediska, jestliže eh, budeme akceptovat eh, vytváření špatně placeného pracovního trhu pro vysílané pracovníky, pracovního trhu, kde nejsou náležitě respektována práva těchto pracovníků, tak to bude velmi špatné pro naši společnost a z dlouhodobého hlediska i pro celou ekonomiku. Čili to by mělo podle mne být to východisko, tedy stejné podmínky a měli bychom se vrátit ke zprávě Monty, ne, mm, tady zpráva Monty 2, o jednotném vnitřním trhu, kde se říká, že existují určité závažné problémy a že my se potřebujeme těm problémům věnovat, potřebujeme je řešit a potřebujeme zajistit, že i do budoucna pracující budou dále podporovat náš evropský projekt a proto musíme bránit jejich práva. Takže to je takové to východisko. Ve výboru IMCO velmi stručně my jsme také shledali, že nejkotromičnější jsou články 3, 6, 9 a 12. Tady je opravdu celá řada složitých věcí. Článek 3, tedy zabránění zneužívání. Tak zde se domnívám, že eh, respektive takto já vyhodnocuji mm, ty pozměcí návrhy ve INKU, zde se nepřikláníme k uzavřenému seznamu. Článek 6, tady máme velmi praktický přístup k těm jednotlivým lhůtám, již by se měly členské státy držet. Považujeme to za důležitý krok upředu a myslíme si, že je potřeba jasně jmenovat eh, ti, ty, kdo neplní tady tato pravidla. Tím by se určitě zvýšil tlak na členské státy, aby lépe spolupracovaly. Dále článek 2. Zde to vypadá, že tady je většina, ale trošku váha. Nicméně vypadá to, že většina se přiklání spíše k otevřenému seznamu, ale ještě o tom musíme dále diskutovat. Zatím neproběhlo setkání stínových zpravodajů, nemohu to tady říci stoprocentně, ale je rovněž velice zajímavé podívat se na stavebnický sektor, sociální partneři tam, tedy zaměstnavatele a zamě, zaměstnanci jejich organizace, se přiklání k otevřeného seznamu, aby umožnil určitou flexibilitu. Článek 12, tak to mohu už jasně říct, to bude pro EMKO zřejmě nesložitější článek. Tady k té nedílné a společné odpovědnosti jsme nedosáhli žádné schody zatím ve výboru MKO, nicméně jedna věc, kterou jsem říkala i ráno na MK, fragmentace už tady je. Už tady máme fragmentaci. Čili možná bychom se měli zamyslet nad tím, eh, jakým způsobem eh, vytvořit nějaké evropské společné a nedílné ručení, než vytvořit nějakých 15 eh, různých systémů v rámci našich zemí. To je z mé strany asi vše. Každopádně i my klademe důraz na takové věci jako transparentnost, poskytování informací, lepší spolupráce a také eh, hledat takové malé a střední podniky, které se snaží prosadit. Takže já věřím, že i my přispějeme k práci vašeho výboru. Děkuji a dále má slovo Evelyn Regner a dále Filip Beniot. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já formuluji stanovisko ve výboru Jury. Předevčírem se to na tom rozhodlo na koordinátory, včera se to oznámilo, takže vám nemohu ještě říci, o čem to bude. Zatím bylo pouze obecně konstatováno, že e, výbor pro právní záležitosti bude vydávat stanovisko. Harmonogram je velice napjatý, musíme pracovat velmi rychle a doufám, že to všechno stihneme tak, abychom mohli v lednu hlasovat a včas mohli předložit naše stanovisko. Vážená paní zpravodajko, řekla bych jen toto. Vy jste poukázala na jednu relativně úzkou oblast, ke které by se měl vyjádřit výbor pro právní záležitosti my samozřejmě proskoumáme veškeré právní aspekty, které náš eh, výbor považuje za důležité a právě se zaměříme na otázku odpovědnosti, protože to je takové klasické téma pro náš výbor Jury. K tomu, co jste zde řekla, dovolte mi říci jenom něco stručného. Já chápu právo takto. Utvářet legislativu to je jedna věc, tím se také zabýváme zde v Evropském parlamentu. Nicméně e, těmi právními normami to nekončí a o to právě nyní jde. Jde o ten monitoring, o spolupráci správních orgánů v rámci jedné země i e, přeshraniční spolupráci e, v souvislosti s vysíláním pracovníků a jde o to udělat taková opatření, aby se právo opravdu dodržovalo, protože jinak je právo bezcené. Nezačínáme zde od nuly, všichni zde znáte celou řadu těch nesmírně smutných příběhů, které vedou k tomu, že když my jako poslanci se vracíme domů, tak jsou to ty první otázky, s nimiž jsme konfrontováni. Proč vůbec sedíte v Evropském parlamentu, vy se tam na něčem usnesete a pak to nikdo nedodržuje a dochází k dumpingu. Takto by se nemělo evropské právo interpretovat. Měla by existovat náležitá opatření, která se náležitým způsobem postarají o to, že toto právo bude také dodržováno. Nebudu proto nyní reagovat na jednotlivé články, ale tak jako celá řada předřečníků poukazuje na to, že ti, kdo vědí, jak to vypadá v praxi, tak ty bychom měli skutečně brát vážně. Nejsou to jenom takové ojedinělé příběhy. Zatím je opravdu celý systém a právě v této souvislosti a v souvislosti s tím, že já opakovaně říkám, jak je to důležité, že máme společný vnitřní trh v Evropě, tak stejně důležité je také to, aby všichni náležitě respektovali pravidla vnitřního trhu a také, aby ti, kdo jsou vysíláni, také dostali svůj podíl z toho koláče vnitřního trhu. Takže v tomto duchu vás, paní zpravodajko, vyzývám, abyste eh, nepohlížela pouze na aspekt eh, poskytovatelů služeb, ale také na ty, kdo musí někdy vypít ten hořký pohár do dna a trpí eh, velmi výrazným mzdovým dumpingem. Děkuji. Děkuji Filip Benion a pak pan Klosovský. Děkuji, paní předsedkyně. Já to vezmu velice stručně, protože v zásadě souhlasím s eh, velkou částí toho, co je ve zprávě paní zpravodajky. K tomu seznamu já bych preferoval uzavřený seznam, ale myslím, že nutně to nemusí být ten seznam, který tam máme v této chvíli. Můžeme o tom ještě debatovat Jedna z oblastí, která se mi ovšem ve zprávě nelíbí, je ta myšlenka toho širokého seznamu důvěryhodných společností, ať už to nazveme jakkoliv, protože to by pochopitelně představovalo určitou překážku pro nové vstupy. Myslím, že touto cestou bychom se vydávat neměli. Dále ta otázka společné a nedílné odpovědnosti, o té jsem již hovořil na předchozích schůzích spíš než abychom se vydali cestou vyškrtnutí, já jsem již předložil své pozměňovací návrhy ve výboru MKO, kde e, je umožněna společná nedílná odpovědnost těch zemí, které tento systém mají. Myslím, že to by byl lepší způsob, jak s tím naložit. Nemyslím si, že by bylo správné, abychom se měli snažit nutit ty země, které nemají takovýto systém společné a nedílné odpovědnosti, abychom je nutili ho přijímat. Podle mého názoru to je systém, kdy by bylo vhodnější posílit spolupráci mezi vysílajícími a přijímajícími členskými státy e, v tom smyslu, že by byly nastavené kontroly, jak o tom hovořil pan Mann, a e, že bychom se spíše snažili zajistit, že ty kontrolní mechanismy budou nastaveny tak, že ty nekalé subjekty budou stíhány prostřednictvím právního systému. To by bylo lepší spíše, než vypracovávat takový systém, kdy ten, kdo se chová řádně, bude vlastně platit za toho, kdo se nechová řádně, jestliže ho přistihne příčinu. To není určitě spravedlivé. Dále, co se týče takových těch tržních otázek, tak eh, já, kdybych byl podnikatel a já do jisté míry také jsem podnikatel a měl bych si vybrat nějakého uchazeče ze své vlastní země, kde by ten princ, se neuplatňoval ten princip společné nedílné odpovědnosti a měl bych se rozhodnout mezi ním a uchazečem z nějaké jiné země, tak to myslím, že by um, představoval veliký rozdíl, kdybych tam byl vystaven tomu většímu riziku. Takže v takovém případě samozřejmě spousta společností by se snažilo chovat co nejméně rizikově a volit spíše domácího poskytovatele než zahraničního poskytovatele. Ale myslím, že je potřeba skutečně zaměřit na ty hlavní problematické otázky a to zejména formou řešit je formou spolupráce, právních systémů, ošetřujících vysílání, zejména v přijímajících zemích. Dále, co se týče stíhání těch nekalých subjektů, tak to je podle mě jistě správnější cesta. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Klosovský a dále paní McIntyre. Pan Klosovský. Předmčonca, pevně tak je zlos. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak musím říct, že právě to, co řekl eh, ten poslední řečník, mě nyní vede k tomu, abych i já řekl, že v podstatě jsem chtěla říct něco velice podobného, takže já už to snad ani nebudu opakovat. Eh, z mé strany nic dalšího k tomu nemám. Děkuji vám za váš příspěvek do naší pracovní debaty. Dále dávám slovo paní McIntyre a poté pan Serkas. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak v angličtině chairman, ale spíš mi říkejte paní chairwoman, říká paní předsedkyně. To v té angličtině se mi líbí více. E, dobře, já bych chtěla velice poděkovat paní zpravodajce za její práci a chtěla bych podpořit ty principy, které ona načetla ve své zprávě. vysílání pracovníků se skutečně týká poskytova, svobody poskytování služeb, nikoli svobody volného pohybu osob a svoboda poskytování služeb v rámci EU je jeden z základních principů jednotného vnitřního trhu. My jsme jednotný vnitřní trh v oblasti služeb skutečně zatím ještě nedokončili a myslím, že je na čase, abychom tak učinili. Stručně k článku 5, tak podporuji odstavec 2 a bod C, to jistě pomůže, aby všechno bylo v angličtině, to jistě pomůže takovým osobám, jako jsem já, které neumí jiné cizí jazyky. Dále, co se týče vyškrtnutí článku 12, tak to já bych podpořila, protože se domnívám, že kdybychom to tady zavedli, tak by to bylo velice nepřiměřené a narušovalo by to konkurenceschopnost. Velice často my v tomto parlamentu se setkáváme s nechtěnými důsledky nějakých eh, opatření. A musím říci, že ta myšlenka, která se skrývá za návrhem komise, je, abychom eh, se snažili chránit skutečně ty pracovníky, kteří jsou opravdu vysílání a ne chránili ty, kteří jsou jenom vysílání nějakými eh, polofingovanými společnostmi. Já se domnívám, že to by byla chyba mít zde článek, který by de facto bránil konkurenceschopnosti, který by představoval bariéru pro jednotný vnitřní trh a ani by nezajišťoval stejně ochranu pracovníků. Takže já bych plně podpořila paní zpravodajku v tom, když to chce vyškrtnout. Dále my jako naše skupina zatím si musíme ještě utvořit naši pozici k těm správním postihům a ke kontrolním opatřením, nicméně určitě to učiníme a předložíme pozměňovací návrhy. Takže se těšíme na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, paní McIntyre. Omlouvám se, že jsem si zapomněla vypnout svůj mikrofon, takže jste mě paralelně slyšeli, říká paní předsedkyně dále. Alessandro Serkas. A následně ještě další paní kolegyně, takže Alessandro Serkas. Bueno, hoy empezamos un debate que ya... Dnes začínáme s diskusí, o níž víme, že nebude snadná. Paní zpravodajko, vy už jste slyšela názory různých sociálně demokratických poslanců a poslankyň a můžu vám říct, že už se touto otázkou zabýváme několik měsíců. Dovolte mi prezentovat zde dvě kritéria, která budou nápomocná možná ke zblížení našich pozic, ale měla byste potom Eh, změnit nahlížení této problematiky. Jde o ochranu vnitrostátních systémů, o systémy sociálního pojištění a o sociální partnery. Nejde o oslabení kontrol za účelem umožnění volného pohybu pracovníků a zavedení minimálních kritérií v této oblasti. Ne, jde o pravý opak. Je to problém, který se dostal na stůl na základě celé řady případů, které se odehrály a my si nyní přejeme takovou právní normu, která zabrání zneužívání a chceme eh, zalátat eh, ty mezery ve směrnici eh, z roku 96. Ta směrnice má určité mezery, což vedlo k různým rozsudkům Evropského soudního dvora otázka eh, kolektivních smluv, vztahu sociálních partnerů. Bylo tam spochybněno i 60 let eh, vztahu sociálních partnerů v řadě členských států, protože bylo konstatováno, že některé předpisy se nyní na zaměstnance nevztahují. Nejde o to, aby ty předpisy byly flexibilnější, jde o to, že ty normy právní jsou napsané špatně a potom to vede k takovýmto katastrofám. Zvyšuje se xenofobie, rasismus, dochází k nekalé hospodářské soutěži mezi jednotlivými podniky, dochází k ničení pracovního trhu a k ničení našich podnikatelských modelů. Očekáváme takovou normu, která napraví dané slabiny, což také umožnilo Evropskému soudnímu dvoru eh, učinit takovou doktrínu, protože ta směrnice o vysílání pracovníků je napsaná špatně. Předseda komise nám slíbil, že tuto směrnici zlepší, že zabrání její zneužívání a že ji sformulují jasněji, ale my ještě nemáme novou směrnici. A nemáme ani směrnici k interpretaci té staré směrnice, která by nám pomohla znauž- e, zamezit zneužívání této směrnice. A nyní, paní zpravodajko, máme problém. Jednoduchou směrnici komise k realizaci směrnice, no to nemůžeme přijmout. Zvláště pak, když se tam ještě vyškrtnou eh, zájmu koherentnosti nějaké kontrolní mechanismy. Není možné, aby se oslabily nástroje pro členské státy. Není možné, aby komise navrhla, že ty nástroje najednou budou dobrovolné. Nelze zredukovat kritéria a zamezit Eh, státům ve flexibilním řešení problémů. Například článek 12, ten se týká stavebnictví, tam je celá řada subdodavatelů, kteří by pak třeba vůbec neměli odpovědnost. No nejde takto zrušit ten řetězec odpovědnosti. My nechceme pracovat proti podnikům, ale my chceme vystupat proti takovým podnikům, které narušují sociální smír, které zneužívají situaci, eh, které se chovají v pracovním světě jako piráti a provozují nekalou hospodářskou soutěž. Co se týče oslabení kontrolních nástrojů, paní Dunuto, takovéto návrhy naše frakce rozhodně nepodpoří. To jde zcela opačným směrem, než směrem, kterým bychom se vydali my. Pracovníci a podnic, podniky mají být zdravé a má se utočit na ty, kdo systém podkopávají, zneužívají. Bude těžké ovšem dojít ke schodě, když vy nezměníte svůj názor. Jde o normy pracovního práva. Je třeba chránit pracovníky, je třeba chránit subsidiaritu, je třeba chránit právní stát a nesmíme trpět takovéto piráctví v Evropě. Děkuji. Paní Moran. Euh, d'abord, je voudrais remercier euh, Paní předsedající, prvé srdečné díky Danutě za provedenou práci. Konstatuji, že se zde v každém případě jedná o ochranu zaměstnanců. A přitom na druhé stranu bychom nechtěli ničit pracovní místa. A ono tady jde o to vytváření pracovních míst. Ráda bych tady uvedl některé pojmy. Za prvé kontrola. Ona, ta vyčerpávaj, ten vyčerpávající si seznam kritérií, která mají zajistit, abychom měli jednotnou právní úpravu ve všech státech, která bude také kontrolovatelná a bude umožňovat kontrolu, co se v těch jednotlivých členských státech v této oblasti provádí. Já se domnívám, že je tady slabina a sice, že tím vytvoříme možnost, aby členské státy si vytvořily vlastní kritéria. My víme velmi dobře, že pokud členské státy vytvoří vlastní kritéria, tak najdou taková, která v seznamu najdou ta, která jsou na tom seznamu a která se také přejme. A potřebujeme tady tedy eh, taxativní výčet, protože jedině tak bude možná kontrola. Každý, kdo už někdy kontroloval, vám řekne, že pokud nejsou kontrolní kritéria stanovena, tak není možná, možná kontrola. E, tady také reaguju na to, co říkal Stephen News dnes dopoledne. A sice pokud chceme e, věnovat pozornost sociální politice v Evropě a sociálním dopadům, tak v takovém případě třeba vytvořit přísnější pravidla. A to jsou zde taxativní seznamy. Děkuji. Než náš bývalý kolega Pat Hutchinson, zpravodaj pro výbor regionu, se dostane ke slovu, tak bych chtěla říct několik věcí. Jedná se zde nikoli o to, zda budeme upravovat směrnici. Nýbrež jedná se zde tady o velice důležitou otázku undetendent, tedy neočekávané dopady, unintended consequences, tedy neočekávané dopady. O to tady jde. Jde tady o to, že se jedná, tak říkajíc, o něco stejně tak důležitého, jako když hovoříme o eurozóně a o makroekonomické nerovnováze. To všechno jsou neočekované dopady špatně fungujícího systému. Paní Danu, to já vím, že jste si získala nejrůznější Eh, názory, ale přijďte do mé země a podívejte se, co se děje u nás na stavbách. Tady to je téměř válka. Francouzští zaměstnanci. Ono to totiž není tak, že bychom měli něco proti polskému instalatérovi. To ne, avšak nemůžeme akceptovat, že jiní pracovníci přijíždějí do Francie, aniž by dodržovali předpisy o době, o pracovní době, o, o, o hygieně, o pra, ochraně práce a tak dále v naší zemi. O tom všem už jsme diskutovali v souvislosti se směrnicích o službách, ale ono to jde dál a nekončí to. A dnes máme takové sociální napětí, že už to vede k tomu, že tyto konflikty se neustále více vyhrocují. A musíme si položit otázku, co je tedy základem Evropské unie. Je to volný, ob, je to volný pohyb, volný pohyb kapitálu, služeb, zboží. My jako politič, politicky odpovědní činitele nemůžeme tuto směrnici vnímat mimo otázku ochrany práce protože v takovém případě to povede k tomu, že se tito lidé budou obracet proti Evropě. Já se omlouvám za to, že volím takováto slova, ale právě o tuto otázku jde. Je to otázka, která má skutečně mimořádnou důsažnost. A odpovídajícím způsobem je také třeba tuto otázku pojímat Řekl, děkovali jsme zpravodajce, říkali jsme, že jsme spojeni s tímto návrhem, ale já to neříkám. Stejně tak to se článku 12. týče. Já se nedomnívám, že pokud se to zde vyškrtne, že se tím vyjme celý ten řetězec odpovědností. Já neříkám, že to je nerozumný návrh ze strany členského člena na parlamentu, ale to už je základ, základ projednání, že pokud chceme o něčem diskutovat, musíme mít aspoň nějakou iniciativu. A ještě jednou zdůraznuju, nemám nic proti polským zaměstnancům a říkám to na ochranu všech evropských zaměstnanců, že se musí dodržovat právní předpisy přijímající země. Ale jak vybřednout z této slepé uličky, která vyplývá ze současné směrnice o vysílání pracovníků? A, a Evropský soudní dvůr se vyslovuje spíš na ochranu vysílajících podniků než vyslaných pracovníků. A tady bychom měli také mít na zřeteli to, že se blížíme k setkání se svými voliči v roce 2014. A, musíme, a jde o to, aby evropský sociální model byl akceptován. A potom ještě poslední věc. Mám tady v, té, v tom stanovisku paní Tyson, když přeskoumávala tento návrh, tak přeskoumávala také to, do jaké míry EXIS se provádí celoevropská pracovně právní inspekce. Jakmile vytvoříme určitý evropský rámec, tak to vždy bude vyvolávat otázky. A to samé máme také v případě evropského kapitálu. I tady se jednalo o celoevropskou inspekci. A to samé potřebujeme také v oblasti pracovního práva. Děkuji, paní předsedající. Po vašem komentáře bych řekla, že už se toho nedá ani tak moc dodat. V každém případě vám děkuji za pozvání. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali protože já jsem ve výboru regionu s pravodajkou k téže věci. Zítra už budeme zde jednat v plénu v rámci výboru regionů a tam budeme projednávat toto stanovisko. A přitom se jedná o e, čtyři základní cíly. Rád bych se o nich zmínil, tak, abychom měli představu o stavu věcí. Za prvé je třeba zvýšit hodnotu sociálních partnerů a jejich význam. To je věc, která zde dosud, dosud chybí. Za druhé, směrnice 96 nesmí být spochybňována a obcházena. Za třetí, práva zaměstnanců musí být lépe chráněna. A za tři, realizace směrnice jak se provádí ve českých státech, musí být usnadněna tedy to naplňování této směrnice, je lépe, je třeba lépe formulovat právní základ, to jste správně řekla, paní předsedající. Zde, a zde bychom si přáli, aby volný pohyb zaměstnanců byl také zohledněn, respektive aby sloužil jako základ, právní základ pro tuto směrnici. Ta směrnice se týká také pracovních podmínek a odměny pro všechny zaměstnance a to samozřejmě spadá do příslušnosti sociálních partnerů. Zde se domníváme, že evropští sociální partneři by měli být při nejmenším konzultováni. Ve směrnici se také specificky uvádí, že je třeba dodržovat předpisy a pravidla. V bodu 2 Směrnice z roku 96 musí být respektována a zohledňována. V některých bodech obsahuje nový návrh jinou oblast působnosti než ta původní směrnice. Například se zřejmě zapomíná, že ve směrnici z roku 96 byl také závazek pro podniky ze třetích států to je věc, kterou v novém návrhu už nenacházíme, který mám před sebou. A to jsou věci, které, je třeba, které musí být dále pokryty tak, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu z těchto států, neboť to je věc, ke které také dochází. Článek 8 nařízení 1, eh, tedy kde dochází k, privilegi, k privilegování země původu. Zde jste se zmínila taky směrnici o službách. Já jsem se tehdy účastnil projednávání a e, právě těch pravidel, které se týkají přijímající země. Jsou to body, které mají velice důležitý dopad na sociální oblast. Třetí bod, zesílená kontrola při vysílání. Tady navrhujeme, abychom otevřeli hranice pro řetězy subdodavatelů. Platí to pro všechny oblasti. Samozřejmě, pokud neexistují kolektivní smlouvy, které předpokládají něco jiného. V případě subrodovatelů víme, že kontrola je prakticky nemožná. S tím se setkáváme například v Belgii, se s tím setkáváme. V současné době se buduje jednové vězení, 50 bulharských pracovníků je tam a ty dostávají méně peněz, protože ten řetězec subdodavatelů už nefunguje, jeden z těch podniků a nikdo neví, který už šel do konkurzu a ti pracovníci prostě nedostávají peníze. A kromě toho je také konstatováno, že tarifní smlouvy zde nejsou dodržovány, respektive tarifní mzdy nejsou dodržovány. Stejně tak víme, že členové Evropského výboru mají také právo hlásit takovéto věci v těchto případech. A my navrhujeme, aby tady byla doložka v této směrnici, že při realizaci této směrnici není možné, aby členské státy omezovaly určitá práva, především v oblasti e, společného, společné odpovědnosti. Velmi stručně jsem představil naše pozměňovací návrhy k tomuto stanovisko. Jedná se o milion lidí, kteří tím mohou být dotčeny. To je třeba říci nahlas. Před krátkou jsem slyšel francouzského ministra práce, který řekl, že v roce 2006 od roku 2006 bylo, máme desetkrát víc vyslaných pracovníků. To tež platí také pro Belgii, jsou to jsou také belgičtí pracovníci, a může je vysílat brazilský nebo portugalský e, e, podnik a v takovém případě tito lidé, kteří vlastně pracují ve své vlastní zemi, dostávají méně. Děkuji vám, paní předsedající, doufám, že se mi podařilo umožnit vám udělat si obraz o této otázce. Děkuji. Euh, Těšíme se na vaše stanovisko a doufáme, že vaše stanovisko také projde ve výboru regionu, že o něm bude rozhodnuto pozitivně. Už máme velmi málo času, za 10 minut budeme muset ukončit naše zasedání. Takže pokud nestihneme ty body projednat, které máme nyní v plánu, tak je projednáme zítra ráno. Pan Silva, prosím. Musíme také rozdělit řečnickou dobu maximálně pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Komise již měla možnost představit svůj návrh na předchozím slyšení, takže já dnes nebudu zacházet do žádných detailů. Budu velice stručný chtěl bych možná jenom učinit několik stručných poznámek. Za prvé, chtěl bych připomenout, že prostřednictvím tohoto návrhu komise zamýšlí posílit sociální rozměr jednotného vnitřního trhu a obnovit důvěru mezi zainteresovanými subjekty tím, že vytvoříme větší právní jistotu a jasnost. Za druhé, Chceme zabránit obcházení a porušování pravidel a chceme vytvořit rovné podmínky mezi našimi konkuren- mezi jednotlivými konkurenty. A konečně, a to je možná nejdůležitější, prostřednictvím tohoto návrhu chceme zajistit, že pracovníci budou vypláceni za práci, kterou odvádějí a stejně tak budou chráněni v oblasti zdraví a bezpečnosti práce. V této souvislosti bych chtěl připomenout, že není naším záměrem přeskoumávat původní směrnici 96 lomeno 71 protože jsme shledali, že některá z těch práv, která jsou poskytována vysíleným pracovníkům, nejsou v praxi implementována. Tudíž není vhodné přidávat nějaká stávají, nová práva do směrnice, když víme, že ani ta stávající práva nejsou náležitě prováděna a dodržována. Takže naším cílem je prostřednictvím prosazování této směrnice zajistit větší jistotu a kontrolu. My eh, nechceme dávat nějakou nadřazenost těm orgánům v zemi původu. Naopak chceme jasně vymezit, jaká jsou práva a povinnosti jak orgánů hostitelské země, tak země původu. A co je ještě důležitější, dále se snažíme navrhnout podrobný systém koordinace mezi orgány, který by měl mnohem podrobnější než to, co je uvedeno ve stávající směrnici 96 lomeno 71, kde je popsán jakýsi obecný systém spolupráce, ale nejsou tam žádná konkrétní praktická pravidla, abychom tedy eh, tento systém spolupráce více podpořili. My jsme zatím sledovali rozpravy na radě, kde bylo dosaženo určitého pokroku. Samozřejmě velice pozorně také sledujeme rozpravu v tomto výboru. Já bych jenom chtěl tady sdělit následující, a to sice naším cílem je dosáhnout rovnováhy, dosáhnout vyváženého systému pravidel, jednak rovnováha mezi snahou chránit práva pracovníků, ale také práva podniků realizovat podnikání na přeshraniční úrovni. Vždy, když vidíme, že se účastník v diskusi odklání od této rovnováhy, tak to vnímáme velmi nelibě. Domníváme se, že je naprosto zásadní, aby na radě i zde v parlamentu jsme se drželi té potřeby zajistit rovnováhu mezi těmito dvěma cíly směrnice a provádění této směrnice. Děkuji. Děkuji mnohokrát, také děkuji za vaše stručnost a konečně uzavřeme rozpravu o této zprávě tím, že předáme opět slovo paní zpravodajce, paní Jazlověcka, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěla zopakovat, navázat na to, co řekla komise, že cíl eh, naší aktivity je poměrně omezený, protože určitě se nechceme odklonit od směrnice 96 71 a naopak se snažíme nastavit vyvážená, rovnovážná pravidla. Já jsem jednoznačně proto, abychom zdůrazňovali veškerá tato opatření, která se snaží zajistit lepší ochranu BOZP našich pracovníků, podpora čestných pracovníků. Co se týče otevřeného či uzavřeného systému, já jsem spíše pro uzavřený seznam, a to i z těch důvodů, které zde zazněly. Protože když máte zaměstnavatele uh, usídleného v hostitelské zemi a on má plný seznam dokumentů a povinností, které musí plnit pro to, aby neporušil právo, tak já se domnívám, že stejné pravidlo by se mělo vztahovat na firmy i na zaměstnavatele, které vysílají své pracovníky. Z tohoto důvodu já jsem tedy proto, abychom zde zavedli tyto prvky, které zajistí bezpečnost a jistotu, ale jsem proto, abychom ten seznam uzavřeli. Mějte na paměti, prosím, že tady hovoříme o jednotném vnitřním trhu. Já jsem tedy zcela otevřena provádění vnitrostátních postupů, vnitrostátní praxe a my rozhodně takovéto řešení doporučujeme, zejména co se týče kontrolních mechanismů. Ale zároveň zastáváme takový názor, že při prosazování směrnice bychom měli hovořit o transparentnosti těchto postupů, eh, informace o těchto postupech tak, aby zaměstnavatel, který garantuje bezpečnost svým pracovníkům, si je plně vědom svých povinností. Já jsem nikdy během žádného z našich setkání nedoporučovala, že bychom se měli vyhýbat těm kontrolním mechanismům nebo že bychom měli snižovat počet kontrol, kontrolní mechanismů. Já se domnívám, že kontrolní mechanismy jsou naprosto zásadní pro to, abychom eliminovali eh, nekalé zaměstnavatelé a podniky, ale ty kontrolní mechanismy by měly odpovídat tomu, co se aplikuje i u ostatních firm v hostitelské zemi. Dále, co se týče článku 12, respektive vyškrtnutí článku 12, tak to by nijak neměnilo status quo. Jestliže e, v případě členských států máme 8 členských států, kde existuje společná nedělá odpovědnost, tak vyškrtnutí článku 12 nemění uplatňování tohoto instrumentu. Já jsem navrhla vyškrtnutí tohoto článku, protože chci zabránit takovým situacím, kdy eh, bychom zavedli ustanovení týkající se společné a nedílné odpověsti jenom u těch zaměstnavatelů, kteří vysílají své pracovníky. Já jsem řekla, že chci zabránit takovým situacím, kdy někdo by si mohl vybrat, eh, vybírat mezi svými subdodavateli a mm, rozhodl by se vybrat takového subdodavatele, kde se ta nepřiměřená pravidla neuplatňují. Tedy ta společná nedílná odpovědnost by se vztahovala jenom na ty zaměstnavatele, kteří vysílají pracovníky. A pokud eh, by to bylo možné, chtěla bych požádat komise, aby zdůraznila, že vyškrtnutí článku 12 pomůže zachování status quo, které, který už existuje v členských státech. Dále velice stručně bych zareagovala na poznámky našich kolegů, pana Hughese, zavedení definice hostitelské země. Tak to je velice zajímavý návrh a já e, očekávám konkrétní znění z vaší strany. Vy jste rovněž zmínil eh, vyjasnění vztahu mezi těmi agenturami. My navrhujeme ustanovení, která by do jisté míry mohla eh, omezit dalšímu rozmnožování těchto eh, pseudospolečností, které fungují jenom prostřednictvím poštovní schránky. Takže mm, jestliže byste nalezl něco, co by nám pomohlo zabránit situaci, v nich vznikají takovéto společnosti fungující jenom z poštovní schránky, tak by to bylo vítáno. Dále pan Hughes také zmínil nový seznam kritérií, eh, na základě nichž bychom mohli zjistit, zda se jedná o pracovníka, který funguje jako osoba na volné noze v dané zemi, tak to je určitě zajímavá myšlenka, takovéto pozměňovací návrhy bychom měli podpořit. A ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že vyškrtnutí článku 12 pomáhá, zachovává status quo. Nadia, Nadia Hirsch tady také o tom hovořila. Eh, já bych od vás očekávala nějaké návrhy, jak tedy můžeme přispět k eliminaci nečestných pracovníků, nečestní, eh, nečestných podniků, nečestných subjektů. Dále také článek 5 eh, eh, paní Šreter, dobrá praxe, my jsme o tom hovořili na eh, mnoha případech. Já ocením vaše zkušenosti při vypracovávání této zprávy a těším se na návrhy jiných časových hůd. My máme takové řečení v Polsku, kde se říká, věci se nemají uspěchat, protože když je něco uspěchané, tak to není dobré řešení, protože potřebujeme určitý čas pro to, abychom dali dohromady dobré informace, dobrá data. Takže firma, která zaměstnává tisíc zaměstnanců a 200 z nich vysílá někam jinam do jiné země a najednou si uzavřít v důsledku nějakých chyb, které udělali, Dále pan Mann, tak ten již odešel, k tomu se tedy vyjadřovat nebudu. Paní Steinruck, tak eh, já vím, že vy působíte v těch informačních, se angažujete v případě informačních středisek pro pracovníky, určitě mě zajímají vaše zkušenosti. My tady tady navrhujeme tu jednu, ty jednotné webové stránky s informacemi, to je podle nás velice důležité pro pracovníky. Eh, proč anglicky, kdo to bude překládat, tak já myslím, že eh, bude vždy jednodušší požádat s eh, vaší dceru nebo někoho z vaší rodiny, aby vám to pomohl překládat z angličtiny. Prostě proto já jsem se rozhodla pro angličtinu. Dále Evelyn Regner, eh, tady jste tady hovořila o poskytování služeb, pro té problematice, ti, kdo nejsou spokojeni v důsledku sociálního dumpingu a tak dále a tak dále. Já bych chtěla zdůraznit, že pracovní podmínky pro vysílané pracovníky jsou specifikovány členskými státy a jsou to podmínky, které musí být plněny, tedy ty podmínky, které vypracovává hostitelská země. Takže to je náš problém navrhovat takové podmínky, které neumožní sociální dumping a nebudou přispívat k nespokojenosti pracovníků. Phil Benion. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Neslyším to v překladu, říká řečnice. Tak já vám říkám, že skutečně musíte skončit, musíte skončit, protože se musíme odebrat na to druhé jednání, které začíná v pět hodin. Jednu větu, říká řečnice. Dobře. Paní McIntyre, eh, vy jste zmiňovala webové stránky a kontrolní opatření. Já jsem jednoznačně pro aplikování striktních kontrolních opatření, ale musí být jasně zná, zná, eh, známy. Ellen Hendron. Já bych byla nejšťastnější člověk na světě, kdybychom mohli nalézt evropskou normu, která by chránila pracovníky, ale jak jste si plně vědomi, máme 27 členských států, 27 různých systémů, různých zkušeností. Já se snažím nalézt nejlepší řešení v mé zprávě. Jestliže máte nějaký lepší návrh, neváhejte, podělte se se mnou o něj. Ještě jednou, paní předsedkyně, já se velice omlouvám. Jestli budeme mít více času, já vám ráda dám slovo ještě zítra během schůze, ale nyní skutečně musíme to ukončit. Velice se vám omlouvám, velice se omlouvám paní zpravodajce. Takže hluta pro pozměňovací návrhy je 13. prosince v poledne. Návrhy, alespoň to je tedy ten momentálně stanovený časový rámec. Dále návrhy se budou projednávat 24. ledna, kompromisní návrhy 27. února, přijetí výborem EMPL 21. února a na plenárku by se to mělo dostat následně někdy v dubnu nebo v květnu. Dobrá, nyní musíme se odebrat jinám, tedy na společnou schůzi s výborem ekon, kde si vyslechneme výměnu názorů na téma roční analýzy růstu pro rok 2013. Byli tam dva komisaři, Laslo Andora, Oli Ren. Koná se to v sále 4Q1. Děkuji vám.